časovým přestihem upravit hlasovací listiny. I pan Kacolino, zpravodaj, s tím souhlasí v podstatě. Takže bychom ho poprosili, aby nám v rámci příští schůze představil novou zprávu, ve které bude obsaženo jeho konečné stanovisko. Tím jsme tedy zrušili bod 8 na pořadu jednání a dostáváme se k bodu 9. To je absolutorium za rok 2008, souhrnný rozpočet EU a zde se konkrétně jedná o Evropský parlament. Chtěl bych nyní udělit spolu, slovo panu zpravodavi, panu Stasovi. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, myslím si, že můj návrh zprávy zohlednil celou řadu aspektů a myslím si, že jsem byl velice sebekritický v tom návrhu. Včera jsme velice občírně hovořili se třemi komisaři a hovořili jsme o udělení absolutoria Evropské komisi. Všichni se shodujeme na tom, že proces udělení absolutoria je velice závažný, že musíme postupovat podle práva a velice přísně. S tím já naprosto souhlasím a stejný přístup uplatňuji i zde v rámci mého návrhu zprávy o udělení absolutoria parlamentu. Je to zvláštní věc, protože eh, parlament musí obdržet absolutorium od nás. Začal bych dobrými zprávami. Já jsem pro, aby parlamentu bylo uděleno absolutorium, ale zároveň jsem toho mínění, že ve svých 30 stránkách zprávy jsem přistoupil ke kritické analýze toho, co se zde v parlamentu děje. A nedělám to proto, že bych chtěl na někoho kriticky ukazovat nebo že bych chtěl pouze něco odhadovat. Vše jsem vypracoval na podkladu konkrétních dokumentů, které můžete dohledat na webové stránce našeho výboru Kokobu. Já jsem zpravodajem pro udělení absolutoria parlamentu již po několikáté, ale Nyní jsem zvolil nový přístup. Řekl jsem si, je to nové udělení absolutoria v rámci nového funkčního období. Takže by bylo opravdu dobré si udělat opravdu ve všem pořádek. Proto v mém návrhu zprávy najdete několik eh, přání a otázek. Cílem toho je toto. Musíme zajistit, aby až budeme za čtyři roky znovu kandidovat a budeme si přát být znovu zvoleni, abychom opravdu mohli říct, že jsme se vůči našemu vlastnímu parlamentu chovali správným způsobem, aby nám v průběhu volebního boje nemohlo být vytýkáno, že jsme se e, v určitých aspektech nezachovali správně. Protože všichni naši voliči jsou daňoví poplatníci. A Evropský parlament tedy funguje i z jejich peněz. Rozpočet e, Evropského parlamentu je velice velký. Celkově se jedná o 1,4 miliardy euro. Nevím, zda by vůbec bylo možné, kdybychom to převedli na 50 eurové bankovky, zda by se to vůbec vešlo do toho sálu. Je to tady obrovské množství peněz. Svůj návrh zprávy jsem rozdělil do několika kapitol. první kapitole se jedná o správní strukturu Evropského parlamentu. Zde eh, konstatují se věci a jsou zde i návrhy, které se týkají toho, jakým způsobem se zde v parlamentu postupuje. V parlamentu máme samozřejmě vedoucí činitele, předsednictvo, předsedu, konferenci předsedů, generálního tajemníka, generální ředitele. To jsou tedy ty nejvyšší správní struktury parlamentu. Toto by mělo být struktury, které by se měly postarat o to, aby tento parlament byl spravován správným způsobem, protože jsem tedy v angličtině zvolil pojem good governance řádná zpráva. E, po, mám tam tedy návrh, jakým způsobem by měla být tato řádná zpráva zajištěna a doporučuji zvýšení vnitřních minimálních standardů pro kontrolu. Ty poslední standardy pochází z roku 2002 a proto je na čase je konečně aktualizovat. Proto jakožto zpravodaj toto očekávám od generálního tajemníka. Pak zde máme asi 13 bodů, které se týkají vlastního procesu udělování absolutoria. A jak jsem ji říkal, ve zprávě jsem přistoupil k opravdu ke kritickému sebehodnocení náš, jakožto parlamentu. Je důležité, abychom opravdu kriticky pohlíželi na to, jakým způsobem zacházíme s našimi financemi. Jakožto parlament musíme být odpovědní Máme odpovědnost vůči našim občanům, zejména vůči daňovým poplatníkům. V bodech 21 až 24 sežnému výkaznictví parlamentu odpovídá to pravidlům pro udělování absolutoria. Jedná se tedy o tu částku 1,4 miliard euro. Je to tedy ta roční závěrka. A je to částka, která odpovídá asi jednomu procentu evropského rozpočtu. Co se týče správních výdajů, jsme těsně pod 20%. Pak se máme kritickou kapitolu, která se týká zadávání veřejných zakázek. Chtěl bych poprosit své kolegy, stíňové zpravodaje, aby pokud mají nějaké poznámky, promiňte, aby se ještě jednou dobře seznámili s poznámkami, které k tomu byly předloženy, zejména s poznámkou pana Kalvina. Je důležité, abychom se nad tím ještě jednou zamysleli. zadávání veřejných zakázek je vždy velice citlivé téma, protože je to jakýsi spojovací článek mezi veřejným zájmem a zájmy soukromými a často se jedná o velké částky peněz. A pokud toto není dobře řízeno a spravováno, tak se vystavujeme nebezpečí, že nebudeme postupovat správným způsobem. Mám tam několik konkrétních návrhů se kterými se obracím na pana generálního tajemníka a doufám, že pan generální tajemník je bude realizovat. Tyto poznámky v mé zprávě nejsou zaměření proti někomu. Ne, tak to není. Tyto poznámky tam mám proto, aby um, vedoucí síly v tomto parlamentu mohly svou práci provádět odpovědně a doufám, že ta doporučení, která tam mám a která se týkají právě zadávání veřejných zakázek a které jsem převzal od odborníků, doufám, že tedy ta doporučení budou přijata pozitivním způsobem. Problém při zadávání veřejných zakázek spočívám v tom, že je zde nerovnováha mezi běžným postupem a mezi mimořádnými postupy, které jsou také uplavňovány jsme k tomu předkládali své poznámky, došlo k sestavení akčního plánu. Já doufám, že je opravdu možné to znovu vylepšit. Pak jsou to eh, body 53-55, eh, tam se jedná o management. O tom jsme diskutovali velice podrobně v rámci slyšení s panem generálním tajemníkem. Já jsem tehdy řekl, jak, řekl jasně, jak vypadají závazky, jak vypadá finanční nařízení. Ale mám pocit, že to nefunguje nejlepším způsobem. Příliš mnoho eh, se zakládá pouze na důvěře. Pak zde máme prohlášení generálních ředitelů. A ty jsou samozřejmě rozhodující. Já bych byl radši, kdyby generální ředitele eh, předkládali roční prohlášení, kde by prostě řekli, jak to v jejich eh, útvaru vypadá, co funguje, co nefunguje úplně dobře. A pak by bylo možné se na to podívat a projít si to, protože si myslím, že generální ředitel může být kritický vůči svému vlastnímu útvaru. Bylo by tedy dobré zjistit, eh, kde jsou problémy a pak se těm problémům věnovat. Další kapitola se týká řízení rizik. Jsou to body 56 až 63. Jedná se o to, aby zde byla jmenována osoba, manažer pro řízení rizik. Bylo to naznačeno již v pracovním programu na období 2009 až 2011. K tomu také došlo, ten, ta pozice byla vytvořena. A jsem rád, že eh, tato funkce je propojená s úřadem generálního tajemníka. Pak zde máme body 64 až 89. Ty se týkají výroční zprávy účetního dvora, kterou jsem si velice pozorně pročetl. Schrnuji poznámky účetního dvora v těchto bodech a e, v této části mé zprávy se rovněž věnuji prozbě účetního dvora která se týká, ...kam zcela jasně uváděli, jaký praktický význam má pojem politická odpovědnost. Protože se týká rozhodnutí, které, se to týká rozhodnutí, které mají finanční dopad. Pak další body, ty se týkají poznámky interního auditora parlamentu a výroční zprávy tohoto auditora. Já bych eh, mu chtěl poblahopřát za práci, kterou odvedl. V některých bodech přesně přebírám jeho doporučení. Pak eh, body 89 až 143. Ty se týkají velice důležité věci. Jedná se to mm, vnější činnosti, Jedná se to závěrky frakcí evropských politických stran a nadací. Pak jsou tam takové důležité otázky jako dobrovolný penzijní fond. Zde jsme minulý rok udělili absolutorium. absolutorium. Pak zde byl ten deficit eh, ve výši 121 milionů euro, což ukazuje, že se dostaneme dříve či později do potíží. Pamatuju si, když jsem dělal tu první zprávu o absolutoriu, tak to bylo pouze 28 milionů. Tento fond byl zpravován také pomocí spekulací na burze a v poslední době ovšem to nedopadlo příliš dobře. Často jsme slýchali, že pokud bude existovat problém s tímto dobrovolným penzijním fondem, pak jeho správci budou muset nést odpovědnost vůči těm, kteří jsou členové tohoto fondu, že přece není možné, aby potom musel finančně vypomáhat daňový poplatník. Já jsem přesně toho mínění a tak, tak to také píšu ve své zprávě. Že toho litují a že je nepřijatelné, aby že předsednictvo prostě se postavilo proti rozhodnutí pléna a nezohlednilo ho. těch posledních 46 těch bodech mám i určité pozitivní zprávy. V mé zprávě před třemi lety jsem důrazně doporučoval, aby parlament se věnoval i otázkám životního prostředí. Protože jsem řekl, my chceme od soukromých osob, od privátního sektoru, od průmyslu, aby se snažili, aby se snažili snižovat emise CO2 a proto i my musíme mít takový plán na snížení, aby parlament byl jakýmsi pionýrem v té oblasti aby i sám parlament realizoval to snížení o 30% do roku 2002, aby šel příkladem. Já se zaznamenávám určité pozitivní aspekty, například spotřeba elektřiny parlamentu se snížila výrazným způsobem v posledních třech letech. Recykluje se odpad, čím se nám podařilo zredukovat náš odpad o polovinu. Elektřinu, kterou využíváme v Bruselu, v Lucemburku a ve Štrasburku, tak tato elektřina pochází ze zelených zdrojů. To je také pozitivní aspekt a měli bychom to zveřejnit, říci to našim voličům a daňovým pokladníkům, že i zde se snažíme jít příkladem. Pak je zde několik kritických bodů, že parlament eh, se moc nesnaží v oblasti hybridních vozů, podle mého nynění, ale o tom můžeme ještě diskutovat. Tam to jsou takové ty otázky individuální dopravy jednotlivých poslanců, ale pak je zde ještě velice důležitá věc, statut poslanců a asistentů. Věnovali v minulých letech, došlo k přepracování celkového statutu také na základě poznámek vnitřního auditora v rámci jeho výroční zprávy před dvěma lety. Pak jsme měli zvláštní zprávu na to téma Došlo tedy k přepracování celého systému a myslím si, že nyní je na čase, abychom prověřili, zda systém dobře funguje a zda jsme dosáhli cílů, které jsme si vytkli. Či zda je možné ještě něco na celé věci vylepšit, nemohu zde hovořit o všech detailech, to by bylo příliš dlouhé, na to nemáme čas. Myslím si, že jsem velice transparentním způsobem spolupracoval se zprávou parlamentu a než jsem nechal zprávu před, přeložit, tak jsem také poprosil o komentáře některých vysoce postavených úředníků zde v parlamentu. Ty jsem potom zohlednil, zejména tam, kde se jednalo o faktické body a kritéria, která budou použita pro výklad. ale opravdu jsem se snažil velice transparentně spolupracovat eh, s zprávou parlamentu. Před několika týdny jsem měl ve Štrasburku první schůzku se stínovými zpravodaji. Ty také mě sdělili, co k tomu chtějí poznamenat. Padlo zde to, že bychom možná někdy mohli změnit tón mé zprávy, že je někdy příliš ostrý a že by to nebylo přijato dobrým způsobem. Já jsem rozhodně otevřený vůči veškerým poznámkám, jsem ochotný vést v dialog a proto se velice těším na rozpravu, kterou budeme mít o mé zprávě a těším se rovněž na pozměňovací návrhy, které musíte předložit nejpozději do 2. 3. 12 hodin. Děkuji. Otvírám diskusi. Prosím, první řečník. Ah, dank u wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve velice poděkovat panu Stasovi za tento návrh zprávy. A chtěl bych také poděkovat všem, kteří s ním spolupracovali. Měli odvahu dát na papír věci, které třeba ne každý slyší rád. Když se na to podíváme z historického aspektu, myslím si, že parlament má dva velké problémy. Za prvé problém kompetencí v posledních letech, zejména prostřednictvím Lisabonské smlouvy, se tento problém také zvládl. Parlament teď dostal příslušné kompetence a druhým historickým problémem je problematika finančních skandálů. Samozřejmě i zde došlo k podstatnému zlepšení v posledních letech, protože finanční odpovědnost jednotlivých politických skupin se zlepšila. Na to se také poukazuje ve zprávě. Interní finanční kontrola je nezávislejší a je začleněna do struktur a nyní se soustředíme eh, skutečně na skutečné, skutečně realizované výdaje méně na paušální částky, ale samozřejmě je tady řada věcí, které eh, je ještě třeba zlepšit. Eh, při posledních týdnech na setkání stínových zpravodajů už jsem to řekl. Vstoup v platnost Lisabonské smlouvy by měl být i pro nás okamžikem, kdy se podíváme i na naši sněmovnu a podíváme se, kde je možné věci zlepšit. Souhlasím s tím, co psal pan Stas o eh, kompetentní zprávy věcí veřejných ve sněmovně. Myslím si, že tady se dá ale co změnit. Druhý bod, který jsem tady chtěl uvést, je téma transparentnosti. Chceme zlepšit akceptanci parlamentu v očích veřejnosti, pakliže ano, musíme e, pečovat o transparentnost. Potřebujeme stoprocentní transparentnost e, v souvislosti e, se naším finančním řízením. Pan Stas už o tom hovořil. Myslím si, že je velice důležité, jakým tónem je zpráva napsána. My jako výbor pro kontrolu rozpočtu bychom rozhodně neměli budit dojem, že vše ve sněmovně je špatné, že naprosto nesprávně se zde nakládá s penězi. Měli bychom naprosto jasně říci, došlo ke zlepšením za poslední leta. Avšak domníváme se, že je třeba učinit ještě dodatečné kroky, aby se věci zlepšovaly i nadále. To je, domnívám se, velmi důležité. A konečně má poslední poznámka. Je tady ta pasáž o autech, protože pan Stas navrhuje, abychom začali používat hybridní vozidla. No to je výborná idea, já jsem za, aby například parlament dal k dispozici kola členům parlamentu. Možná vám to bude připadat divné, ale já bych ve Štrasburku daleko raději jezdil na kole než autem, ale nemám tu možnost a proto bych k tomu eh, rád dal pozměňovací návrh. Prosím, pan Itala. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych <clears throat> poděkovat zpravodaji za, to, za tu dobrou práci. Ehm, pan zpravodaj skutečně s námi velice spolupracoval v této věci, také souhlasím s přístupem, který eh, zvolil. Opravdu je potřeba, abychom se na tyto věci dívali z pohledu daňových poplatníků, protože používáme jejich peníze, to přece nejsou naše vlastní peníze což je věc, na kterou často zapomínáme. Já eh, bych velice rád ještě do toho přidal otázku otevřenosti a trans. Já, když jsem připravoval svůj dokument, tak mě překvapilo, jak strašně komplikovaná ta situace vlastně je. My vůbec netušíme často, co děláme. Eh, ta celá záležitost není vůbec jednoduchá, ale co se týká vlastní zprávy, Osobně bych byl rád, kdyby tato zpráva byla jaksi zahuštěná, eh, to znamená, kdyby byla kompaktnější, kratší. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom věnovali pozornost také politice v oblasti výstavby, protože si myslím, že platíme za stavební činnost příliš mnoho peněz. Například ve Štrasberku byla postavena budova, pak zjistíme, že obsahuje eh, že obsahuje azbest. <clears throat> Myslím si, že za to by měla přece zaplatit Štrasburská radnice. Centrum návštěvníků mělo být dokončeno již dávno. Jsme si vědomi toho, že existují určité problémy, ale potřebujeme mít lepší odpovědi na naše otázky. Jak je možné, že se věci takhle strašně nedaří? Jak je možné, že přitom to všechno platí peníze daňových poplatníků? Co se týče dalšího zlepšení, <clears throat> Eh, myslím si, že můžeme konstatovat, že určité věci se již eh, zlepšily, eh, například ty úhrady se vyplácejí na základě skutečných nákladů a výdajů, ale i v této oblasti je potřeba dalšího zlepšení. Eh, také bych se rád chtěl zeptat na to, jak je to s tím parlamentním televizním vysíláním. Můžeme zde hovořit o tom, že skutečně dostáváme hodnotu za ty peníze do toho investované. Kolik lidí vůbec se dívá na tuto televizi? Já jsem přesvědčen, že i v této oblasti potřebujeme změnu. Souhlasím se zpravodajem eh, v otázce související s vlastní imidžem eh, parlamentu. Pochopitelně, že to souvisí opět s penězmi, ale nesmíme ztratit svou tvář. Myslím si, že pověst parlamentu je teď v troskách. Jestliže se zamyslíme nad tím, kolik eh, peněz například utratíme eh, na lyžařské zájezdy našich zaměstnanců, oni to nejsou žádné obrovské částky, ale nicméně to je věc, která do určité míry vrhá stín na naší pověst Eh, vždycky, když se ukáže, že něco se dělá špatně, tak eh, reagujeme pod tlakem. Eh, někdo zde hovořil také o autech. Já i v této věci souhlasím s panem zpravodajem. Měli bychom mít příkladem, jestliže chceme, aby naši občané změnili svůj postoj, tak potom pochopitelně je zásadní i změna našeho postoje, změna Ehm, způsobu řešení některých věcí. Eh, já neříkám, že bych rád jezdil eh, na kole, když eh, třeba leje, ale nevidím důvod, proč bych nemohl používat veřejnou dopravu. Například ve Finsku poslanci například běžně používají Ehm, autobusy veřejné dopravy. To by možná pan zpravodaj také měl vzít v úvahu. Paní Gresarová. Děkuji mnohokrát. Ehm, milý Barte, opravdu si velmi intenzivně pracoval. Nespomínám si, že bych kdy četla tak dlouhou zprávu, ale možná, že už si na to tak ani přesně nepamatuju. Ehm, myslím si, že se o mě neříká, že bych se vyhýbala přím, ale rozhodně se nebráním a víte, že jsem rozhodná jít dobře, když jde o to, kdo co dostane proplaceno. Jak to byla dlouhá debata v našem výboru, ale tady vlastně eh, k té diskuzi se vůbec nevyjadřuješ a řekla bych, že jak si své volně si napsal, kdo tady má co rozhodnout. Já se domnívám, že tato diskuze byla v minulých letech nesmírně důležitá. Ráda bych řekla, že jako členka výboru na kontrolu rozpočtu se z znovu nacházím jenom omezeně v určitých věcech, které jsme intenzivně projednávali 2007, 2008, 2009. Právě ty velké sporné otázky nejsou v této zprávě obsaženy. Je to spíše teoretická zpráva eh, těmi velkými spornými otázkami, myslím například sportovní středisko. Tady jsme eh, utrpěli porážku a já bych byla bývala ráda, kdybych toto našla, protože to je v zájmu evropských daňových poplatníků. I tady se jednalo o velké peníze. Další otázka, otázka stav screeningu, který dělala komise Eh, kdy dala k dispozici nástroje, ale my se bráníme to převzít, abychom to adekvátně aplikovali. To bych bývala také velice ráda opětovně našla ve zprávě. Tak trochu se chci bránit proti tomu obecnému podezření, které se dává nad nás všechny, co se týče používání peněz, tedy v té teoretické rovině. Já si myslím, že to není oprávněné eh, protože myslím si, že jedním z našich největších úspěchů je právě činnost generálního sekretariátu a teď říci nebudeme, eh, použi- nebudeme chtít žádné zvýšení. Ne, ne. Já si myslím, že je třeba zvýšení prostředku. Já potřebuji více spolupracovníků a proto bych nerada, abychom si touto genera, jak si takovým tím obecným podezřením ubírali možnosti. Já pracuji skutečně až na doraz. A proto bych to nechtěla si přečíst touto formou zde, tak jak je to formulováno. Potom bych chtěla vědět, jak to vypadá tedy s příjemcem subvencí. Myslím si, že můžeme být hrdí na to, že zveřejňujeme subvence. Ano, já jsem uživatel diet, protože jsem zostala ve starém systému a chtěla bych vědět, proč jsem tedy mm, ten konečný uživitel. Znamená to, že Eh, jak si musím zveřejňovat všechny příplatky, které dávám také svým spolupracovníkům. No, mírně řečeno, toto je poměrně odvážená formulace, protože pakliže já bych měla být příjemcem subvencí, tak to jsou všichni ostatní, ale v tom případě bych chtěla, aby i jejich platy se objevily na internetu. Potom se domnívám, že ve zprávě bych, na zprávě bychom měli ještě společně popracovat. Je tady několik témat, například ten výlet lyžařský. No nevím tedy, jestli 84 tisíc eur může způsobovat takový problém. Jsou to vždycky ty malé sumy, které představují eh, největší problém, ale i k tomu se budeme muset eh, tedy vyjádřit. Budu žádat kolegy o podporu, nic jiného nám nezbyde. Ráda bych řekla, že Eh, klasická rozpočtová témata mi tak trochu chybí ve zprávě a to jistě ještě v našich pozměňovacích návrzích doplníme. Děkuji. Děkuji a nyní paní Hercog. Eh, děkuji. <clears throat> Jako zpravodaj za eh, SD eh, bych chtěla říci, že jsem upřítá tuto zprávu. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby stínoví zpravodajové eh, spolupracovali tak, aby se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku a dobré zprávy o tomto absolutoriu. Chtěla bych na úvod říci, že my socialisté vítáme iniciativu pana Stázem. Teď v době eh, diskusí o absolutory myslím si, že je docela dobré také zdůraznit ten požadavek na to, abychom měli jakýsi pětiletý plán, to znamená, abychom věděli, kam parlament chce se dostat během, této legislat- během tohoto legislativního období. Myslím si, že tento postup udělování absolutoria je dobrá možnost, jak eh, formulovat naše cíle pro příštích pět let. To skutečně vítám, obzvlášť eh, tehdy, jestliže tyto cíle budou také znamenat větší efektivitu, větší transparentnost a větší úspěšnost. Takže chtěla bych říci, že my vítáme tuto zprávu. Existují i nadále určité otázky, určité problémy, o kterých budeme muset ještě diskutovat. Myslím si, že lidské i jiné zdroje tohoto parlamentu Eh, budeme muset měřit, budeme muset najít určitou rovnováhu mezi těmito eh, různými zdroji a proto si myslím, že se eh, soustředíme hlavně na to, aby interní audit byl posílen, protože to je horizontální nástroj. Tady můžeme se přesvědčit o tom, jakým způsobem fungují jednotlivá DG Eh, dále bychom se měli více soustředit na hodnocení rizik. Eh, jaká jsou rizika, jakým způsobem můžeme řídit tato eh, rizika? To jsou věci, které já bych velice ráda viděla přesněji formulované. Souhlasím s panem Italem a také s paní Greslerovou, že politika v oblasti výstavby musí být lepší Eh, tady je potřeba zdůrazňovat otázky, které s tím eh, souvisejí, co se týče té tělocvičny nebo toho sportovního centra, to spadá vlastně do této oblasti. Ehm, ještě existuje eh, skupina bodů, které souvisejí s činností politických skupin Tady eh, já jsem zdůraznila to, že by bylo docela dobré, kdybychom setkali s generální sekretáři a také s pokladníkem, abychom od nich získali další přesnější informace o tom, kde oni považují eh, která místa oni považují za eh, místa, která je potřeba dále zlepšit. Myslím si, že tam jsou věci, které také je možné formulovat lépe ale v zásadě souhlasíme s tím, co vy k tomuto bodu říkáte. Velice rádi bychom byli také, kdyby tento výbor byl velice silný. Kromě toho ale si eh, myslíme, že nemůžeme být považováni za jakousi policejní sílu parlamentu. Jinými slovy, i zde musíme najít určitou rovnováhu mezi činností tohoto výboru a eh, nechat práci na eh, interních auditech. Eh, jsem přesvědčena, že jsme eh, schopni eh, sformulovat pozměňovací návrhy, které budou znamenat další vylepšení této zprávy. Eh, myslím si, že je potřeba přitom také vycházet ze zpráv interních auditorů, protože jsou pro tu naši práci naprosto zásadní. Domnívám se ale, že důležité je, že bychom měli být pozitivní ve svém přístupu, protože jsme dosáhli značného zlepšení během posledních několika let. Změnili jsme náš systém, není důvod, proč bychom to měli podceňovat. Naopak myslím si, že tam, kde máme příležitost informovat veřejnosti o tom, že eh, se pohybujeme tímto směrem, eh, tak bychom eh, tuto příležitost měli využít. Měli bychom hovořit i o dobrých zprávách a nejen o těch špatných. To je všechno. Děkuji vám za pozornost. Honorevole Matěj. Děkuji, pan Matěj. Děkuji. Já bych se ráda připojila k tomu, co řekli mi předřečníci a poblahopřát panu zpravodavi za jeho originální zprávu. Chtěla bych tomu podotknout dvě věci. Jedná se spíš o takové malé poznámky. Za prvé, to jsou ty návštěvnické skupiny. My poslanci máme právo mít, přijmout ročně dvě takovéto skupiny návštěvníků. Současný systém to ovšem v dostatečné množství nepokrývá. Existuje zde jeden problém. Navštěvnické skupiny vždy mají jakéhosi vedoucího a ten je placen parlamentem. Dostane tedy cash na ruku, peníze za své služby, ale myslím si, že to není dobrý signál ze strany našeho parlamentu. Já si myslím, že všichni ten problém znají s těmi návštěvnickými skupinami. Často se to vlastním skupinám nelíbí, když vidí, že ten vedoucí skupiny dostane jaksi peníze na ruku. Takže si myslím, že bychom toto měli zrušit že je někdo tímto způsobem vyplácen, protože to eh, není, ne, ruš, ne, není dobré pro pověst v parlamentu, pro pověst parlamentu. A například, co se týče návštěvnických skupinách ve Štrasburku, já sama přijímám skupiny ve Štrasburku, protože pocházím z Voges a zde je k dispozici 30 a 35 euro pro občerstvení. Pak zde máme další částky, například 800 až 1000 euro pro, na návštěvnickou skupinu pro autobus. Takže to je taky taková zvláštní věc, protože někteří poslanci bydlí velice daleko od parlamentu, někteří bydlí blíž, takže je to takové nevyrovnané. Já jsem proto, abychom měli návštěvnické skupiny rozhodně, ale je třeba to lepším způsobem řídit. A rovněž je třeba, aby jsme si vyjasnili tu otázku uhra, uhrazení výdajů. Je tedy důležité, abychom požadovali předložení faktury pro veškeré výdaje. Já také nechci, abych měla nějakou paušálu, ze které by mi potom peníze zbyly. Já si myslím, že by bylo opravdu dobré to proplácet naprosto konkrétně po předložení skutečné faktury protože jinak opravdu to není dobrá věc, vede to k obtížím. Často se říká, že pak v tomto případě bychom měli příliš velké správní náklady na to, že by to tedy byla velice velká administrativní zátěž, ale já si myslím, že by to byla dobrá věc, protože potřebujeme transparentnost, potřebujeme, aby to bylo dobrým způsobem zpravováno, protože je to opravdu taká, taková věc, která eh, se týká i toho, jakým způsobem tedy parlament vystupuje vůči veřejnosti. Jak to pak vypadá? Protože občané přijdou do parlamentu, pak se vrací parlamentu a mají u sebe obálku s penězi. Já si myslím opravdu, že to poškozuje pověst našeho schromáždění. Köszönöm a szót, eh, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Én magam is szeretném elismerésemet kifejezni. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milí poslanci. Také já blahopřeji panu Stasovi za jeho skvělou zprávu. Mám pět poznámek. Často se hovoří v průběhu procesu udělování absolutoria o transparentnosti. Proto bych navrhoval následující. Měli bychom jít dobrým příkladem. 27 členských zemích máme 27 národních parlamentů, které fungují. A proto bychom se tomu měli pozorně věnovat. Jak to vypadá s transparentností v národních parlamentech, kde je dobrá transparentnost a ze které země bychom si mohli nejspíše vzíti příklad? Měli bychom tedy si vyměnit osvědčené postupy s národními parlamenty a výsledek takového šetření potom aplikovat v případě našeho parlamentu. Není třeba tedy znovu vynalézat něco, co je již vynalezeno. Je vždy třeba pouze se snažit o to, abychom nalezli nejlepší řešení pro fungování Evropského parlamentu. A je opravdu velice dobře možné, abychom se zde využili již osvědčené praktiky a postupy, které se prověřily a osvědčily v jednotlivých členských státech. Zaznamenal jsem si veškeré poznámky ke všem bodům a rád bych ještě jednou zde prezentoval to, co mi leží na srdci nejvíce. Myslím si, že je vždy velice zajímavé, když jsou předloženy návrhy, které se snaží z parlamentu udělat ekologičtější instituci. Podívejte se na to jenom, kolik papíru se v tomto parlamentu denně spotřebovává. To stojí velké množství peněz. Měli bychom ale peníze spíše vydávat na to, abychom lépe rozvinuli elektronický systém Evropského parlamentu, informatiku, počítače. Podívejte se na to, kolik stránek se e, tiskne jenom proto, aby se mohla konat jedna jediná schůze. To je obrovské množství. Mnoho poslanců zde nemohli dnes být, ale přesto pro ně byly vytištěny a připraveny veškeré podklady. Proto bych navrhoval, abychom se opravdu se zvýšenou pozorností věnovali těmto ekologickým otázkám, protože jsou velice důležité. Opravdu stačí se podívat jen tady do sálu a zjišťujeme naprosto přesně, že bylo vytištěno příliš velké množství papíru. Jinak si myslím, že ta zpráva je velice dobrá. Ukazuje, že Evropský parlament využívá odborných znalostí které pochází z mějšku a to je dobrá věc. Potřebovali bychom webovou stránku, v rámci které bychom soustředili veškeré posudky a veškeré zprávy. Pokud bychom takovouto internetovou stránku vytvořili, tak bychom jistě viděli, že existuje řada věc, kde se naše snahy překrývají. Velké množství duplicity. Vidíme, že se zadávají studie, které v podstatě již byly v trochu jiné formě dávno zpracovány. Proto tedy pod, podporuji to, co řekla paní Gressle, že je nutné hovořit také o tradičních rozpočtových položkách. Nechci tady opakovat to, co říkala, ale musím říci, že má pravdu. Jedna věc té zprávě ovšem chybí. je důležité, abychom zaujali jasný postoj k určitým zásadním otázkám. Jedná se o poslance, Poslanci jsou zvoleni v přímých volbách ale v Evropském parlamentu existují také úředníci, které, kteří rozhodují, nejenom poslanci. Ten systém by jistě fungoval dobře, ale je třeba vyjasnit, kdo je přesně za co odpovědný. Která rozhodnutí musí činit zvolení poslanci a která rozhodnutí činí úředníci či zaměstnanci Evropského parlamentu. Evropské parlamentu tato oblast není zcela přesně vyjasněna a proto je důležité, abychom se tomu věnovali a opravdu to doladili. Chtěl bych říct zpravodaji ještě toto. Při udělování absolutoria různým institucím když jsme si vypracovávali naše názory na tuto věc, stanoviska, tak to vypadalo tak, jako kdyby tato stanoviska byla povinná. Jednalo se o instituce, o různé instituce, když potom ke každé instituci je vypracována zpráva, kde se jedná o transparentnost a řádnost provádění práce, tak je to jistě dobrá věc. Taková zpráva je jistě v pořádku. Ale ta stanoviska a ta doporučení je důležitá zohledňovat i zde, v naší instituci, v našem parlamentu. Musíme tedy rovněž dodržovat ta doporučení, která dáváme ostatním institucím. Když tedy máme v rámci pracovního postupu, který se uplatňuje v parlamentu, ověřené postupy, A když toto potom kritizujeme u jiných institucí, tak samozřejmě to nemůžeme mít všech našich doporučení. Přeci nemůžeme tam doporučovat něco, co sami neprovádíme. Pan Vaněk nejprve bych, chtěl poděku- bych se chtěl omluvit panu zpravodovi za to, že jsem dorazil později, protože jsem měl ještě jiné zasedání. Nestihl jsem totiž eh, vaše úvodní eh, slova, ale chtěl bych konstatovat následující věc. Jedná se mi především o evropské politické strany a o evropské nadace, které jsou subvencovány Evropským parlamentem. Způsob, jakým k tomu dochází, není příliš transparentní. E, příklad pro, za rok 2008, e, to je vlastně rok, o který se tady jedná. Předsednictvo rozhodlo, 6, že 6 milionů eur dodatečně se e, přidělí evropským politickým stranám, aniž, a k tomu bych měl tedy dotaz, aniž by bylo nutno uvést jaká, jakékoliv další důvody či prohlášení. E, předsednictvo řeklo ano, budou evropské volby a měli bychom prostě zvětšit zájem a účast ve volbách. No, Žádné jiné vysvětlení neexistuje než to, že politické strany, které určují dění v parlamentu, potřebují více peněz pro svou vlastní politickou rodinu a jedná se o veliké sumy. Eh, Když se podíváme na období let 2004 až 2008, tak pouze pro, do evropských politických stran šlo 60 milionů eur. Eh, to není žádný drobeček. Za, pro rok 2010 má jít 18 milionů eur pro strany a nadace. A já bych eh, chtěl položit Eh, dvě otázky, nebo možná formulovat spíše dva návrhy panu zpravodajovi. Za prvé, měli bychom litovat toho, že tady chybí naprosto kontrola, co se týče vydávání těchto velikých částek, které jdou z parlamentu do evropských politických stran a politických nadací. V současné době tady prakticky není vůbec žádná kontrola. Příklad já jsem mě dal několik parlamentních dotazů, interpelací k otázkám o používání prostředků roku 2008. Politické strany musí každoročně parlamentu předložit takovou auditorskou zprávu během prvních šesti měsíců po uplynutí toho kterého roku. Teď jsem za zelenou nadaci zjistil, že tato výroční zpráva nebyla předložena. To znamená, eh, že nedošlo ani k žádné kontrole ze strany parlamentu a vůbec nikdo si toho nevšiml, až než jsem k tomu položil svou interpelační otázku v parlamentu. A to ukazuje, že parlament dává dál velké sumy peněz daňových poplatníků ve vlastní praxi sice počítá s kontrolemi, které se však nekonají a to je tedy politování hodné. A za druhé, pan zpravodaj by měl odpovědět tady, nebo on i my ve výboru bychom se měli ptát po smyslu těchto stále se zvyšujících sum, které jdou jako subvence či dotace politickým stranám a dotacím. Když se podíváme v roce 2000, od roku 2004 tyto částky exponenciálně vzrostly a já proto tedy si nedovedu představit žádný dobrý důvod. Paní Weiler, děkuji. Jsem nováček v tomto výboru a proto bych nechtěla Chtěla bych eh, nechtěla bych podlehnout nebezpečí tomu, abychom se věnovali příliš velkému množství jednotlivých položek. Protože je důležité, abychom to viděli jakožto celek. Chci se omezit pouze na dvě věci. Ve zprávě jsem se dočetla, že stále nežní, není vyřešena otázka asbestu v sálech, v prostorách parlamentu. Je to vyřešeno jaksi předběžně, ale vidím to zde, cituji jednu větu. V podstatě eh, ty, to nebezpečí je omezené a nepředstavuje žádné bezprostřední rizika. Ovšem vypadá to tedy z toho, jak to čtu, že tedy může dojít opravdu k tomu, že dojde k úniku azbestu, protože já si myslím, že to je opravdu velice závažný problém. Vedle dalších věcí které nevidím zcela stejným způsobem jako můj předřečník. Ale skutečnost, že je zde nebezpečí pro zdraví poslanců a zaměstnanců evropských institucí, to je opravdu závažná věc a proto chci, aby mi na to bylo zodpovězeno. A druhá věc, já jsem s velkým zájem naslouchala tomu, co říkala paní Kresle. E, pro mě to byla nová věc, a jsem ráda, že se věnovala tomu tématu, no, novému statutu, protože bychom si měli dát pozor na to, aby celý parlament eh, nebyl, nebyl jakýmsi způsobem mm, ovlivňován pouze tím, co tedy dělají poslanci a tím, co dělají zaměstnanci, protože zjistíme, že někdy zaměstnanci činí rozhodnutí, která by si poslanci nepřáli. A poslední věc, já si myslím, že to tak nemusí být že přeci to není nutné, aby pracovníci si museli přebírat peníze v obálkách. Já si myslím, že již dávno zde existuje pravidlo, že je možné si to nechat převést na účet. Myslím si, že se to dělá transparentním způsobem a opravdu nikdo není nucen přebírat peníze v obárce. Proto by možná administrativa měla lépe vyškolit své pracovníky, aby měli lepší znalosti o tom, jak se to dělá. Opravdu, aby se předávaly peníze ve velkých obálkách, to je opravdu hrozné, ale není to nutné. Děkuji. Je zde zástupce účetního dvora? Možná by se k tomu mohl krátce vyjádřit. Ah, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, nemám žádné připomínky k zprávě pana Stálse. Pro nás je to pouze zdroj inspirace eh, tedy pro účetní dvůr. Dovolte, abych řekl, že co se týče těch eh, tří otázek, které si klade pan Stás ve své zprávě, to znamená ty dojednané dohody týkající se nákupu, a otázka výdajů pro politické strany. E, musím říci, že náš účetní dvůr se věnuje velice pečlivě všem těmto otázkám. Co se týče výdajů e, politických e, skupin, my jsme v letošním roce provedli šetření a také jsme již vydali z naše, z, z, na, výsledky tohoto šetření za rok 2009. E, na závěr dovolte, abych e, nejprve e, poděkoval místo předsedovi našeho výboru panu Stásovi. Já osobně si velice cením toho, co udělal, velice si toho vážím. Je to práce skutečně, která jde do hloubky. Eh, myslím si, že je potřeba si uvědomit, že tady jsou dvě hlavní oblasti. To jsou ty oblasti, které souvisejí s těmi největšími eh, náklady. To jsou věci, které souvisejí se zakázkami ehm, ale nezapomněme na to, že před několika měsíci jsme eh, zase byli svědky toho, že zase došlo k porušení stropu ve Štrasburku a eh, myslím si, že celá řada lidí se oprávněně ptá, jak je možné a na co vlastně ty peníze eh, jsou určeny, jestliže ta situace je taková, jaká je. Myslím si, že jestliže Eh, je také třeba si uvědomit, že někteří poslanci, aby se dostali do Štrasburku, musí několikrát přestupovat. Ale to je snad všechno, co bychom teď k tomu měli říct. Pojďme teď k dalšímu bodu, což je bod desátý. Ehm, to souvisí jednak s radou a potom se budeme věnovat eh, eh, soudnímu dvoru, eh, účetnímu dvoru a tak dále. Pane Stáse, chtěl byste se vyjádřit k tomuto bodu? Ano, ano, pane předsedo. Budu velice stručný. Vím, že jsme pod tlakem, pod časovou tísní, ale přece jenom eh, na mě bylo adresováno několik dotazů. Chtěl bych nejprve všem poděkovat eh, za vaše připomínky. Myslím si, že to budeme vše moci vřídit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Uvidíme, jak to budeme moci vše sformulovat. Eh, také připomínky paní Gresle Eh, abychom prostě i v rámci výboru společně ještě mohli sformulovat nějaké věci. Samozřejmě jsem k tomu ochotný. Potom jsem ještě zapomněl na jednu věc. Paní Hercog právem poukázala na to, že došlo k dojednání mezi stínovými zpravodaji, že v souvislosti s tím, co také řekl pan Van Hecker, týkající se eh, politických stran, politických skupin a nadací, že bychom měli se poradit také s odpovědností odpovědnými pokladníky jednotlivých politických skupin, či tady jsou věci, které třeba zlepšit. Pane von Heckere, jsem toho názoru, že pakliže jste si správně přečetl mou zprávu, tak tomu tématu, o které jste hovořil von, Ehm, minimálně 27 částek tady uvádím jako příklad, kde poměrně kriticky osvětluji rozhodování, kde se jedná o posuny eh, nebo poukazování peněz jednotlivým eh, politickým skupinám, stranám a nadacím. Již vícekrát jsem řekl, že předsednictvo dochází k rozhodnutím bez rozpravy. Tady je třeba dospět ke zlepšení, ale zároveň bych chtěl upozornit na to, že jste řekl několik věcí, které nejsou pravda. Těch 6 milionů, o kterých jste hovořil, to nejde politickým stranám, ale politickým skupinám, frakcím kontrola eh, evropských politických stran, k tomu bych rád řekl, že srovnám-li to s tím, jak se zkoumají evropské politické strany a na rozdíl od toho, jak se zkoumají národní politické strany, tak tady máme kvantový rozdíl. Tady, tady si stojí evropské politické strany daleko lépe. Evropský účetní dvůr ostatně také provedl několik kontrol a možná, eh, že k tomu zveřejní zvláštní zprávu, to by mě nesmírně těšilo. kde eh, věci půjdou zlepšit, naprosto souhlasím s tím. Potom takovou to, to co jste řekl k té nadaci zelených, o tom jsem nevěděl. Máte-li pravdu, tak jsem samozřejmě první, eh, který řekne, že je třeba, aby ta zelená nadace, která souvisí s mou stranou, aby si dala věci do pořádku. Samozřejmě, tady se nebude činit rozdílu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Majer. Promiňte, pane předsedo, chtěl jsem jenom k tématu politika budov říci, proto co jsem byla příslušnou zpravodajkou v rozpočtovém výboru, že do budoucna s ohledem na politiku budov dojde k ujednání, teda už k tomu došlo s Evropským parlamentem, ale mezi Evropským parlamentem a komisí dojde k takovému velikému sestavení seznamu, který chceme sestavit, abychom věděli proč, kdy a jaký, jaké veřejn, jaká zakázka se bude zadávat, jaké výběrové řízení, proč se volí, jaké řízení, proč se volí právě toto řízení, zadávání veřejné zákazy, jak, proč a tak dále. To, to tedy bude dáno na seznam. Potom detailní zprávy, detailní informace o otázkách, které mm, se zde neustále diskutovaly v Evropském parlamentu v minulosti, například vlastnické vztahy pozemku a půdy, eh, o, o kdo, od kdy vlastnil půdu a pozemek, jak, s kým, na jakém základě se spolupracuje, čili tady je zhruba 100 katalog 150 otázek, který bude muset být, které budou muset být zodpovězeny a ne tedy dva týdny předtím, než bychom měli rozhodovat v Evropském parlamentu. Myslím si teď, že tento způsob spolupráce nám dá také záruku pro lepší transparentnost i v oblasti politiky budov a tak budeme moci i přispět té transparentnosti, proto nesmírně vítám že se prostě zaobíráme eh, těmto otázkama, eh, těmito otázkama. Já právě mm, jsem v té fázi, kdy tedy se zabí, stanovujeme ty hlavní pokyny, hlavní směry. Je to velice napínavá záležitost, vám mohu říci. Děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Je to udělení absolutoria za roku 2008, souhodný rozpočet EU, další instituty, zejména soudní dvůr, hospodářský a sociální výbor, výbor regionů, Evropský ochránce dat, Evropský inspektor ochrany údajů a Evropský veřejný ochránce práv. Udělovi slovo panu Čanickému. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pro mě je skutečně velkou ctí moci zde předložit návrh zprávy Myslím si, že není třeba eh, zdůrazňovat, že i já hodlám ve své prezentaci být eh, stručný. Dovolte, abych eh, na úvod řekl jednu všeobecnou poznámku. Pokud byste se mě zeptali, jakým způsobem bych sformuloval do jedné věty finanční politiku evropských institucí, řekl bych, že bychom eh, eh, měli uznat eh, to, co dělá účetní dvůr a také to, co dělá soudní dvůr a také výbor regionu, Evropský ekonomický a sociální výbor, také ombudsman a také ten dohlížecí orgán na ochranou údajů i když některé z těchto institucí, jako je například Evropský soudní dvůr, eh, měly určité problémy související s interním auditem. Tam ten hlavní problém eh, eh, byly ty postupy používané při veřejných soutěžích. Nicméně výsledek je pozitivním signálem. Ehm, na rozdíl od, jiné, od jiných věcí, které, o kterých jsem se před chvílí zmínil, co se týče rady, tady pochopitelně není mým úkolem abych eh, já eh, vyvolával nějakou meziinstitucionální krizi abych nějakým způsobem rozkolebával tu eh, plující loď. Myslím si, že v současné době jsme svědky určité jednoty, ale jednu věc je potřeba říci naprosto jasně. Evropský parlament očekává naprosto jasnou konkrétní reakci od Rady, hmatatelnou spolupráci ze strany Rady, tak jak se podobné spolupráci těšíme eh, s ostatními institucemi. Myslím si, že je třeba konstatovat, že Rada nám nepředložila zprávu o svých činnostech, opět na rozdíl od ostatních evropských institucí. A Rada upozorňuje na takzvanou gentlemanskou dohodu jako, a uvádí to jako omluvu za to, co se děje, ale je potřeba si uvědomit, že už v roce 1970, před 40 lety, eh, byla uzavřena tato gentlemanská dohoda. To znamená, v té době realita byla úplně jiná, kontext byl úplně jiný. V té době zkrátka tato gentlemanská dohoda odrážela eh, skutečnost eh, konce začátku 70. let. V té době pochopitelně také úloha státních úředníků byla daleko nižší. Teď tedy u příležitosti 40. výročí této dohody bychom očekávali trošku jinou reakci. E, myslím si, že z jejich strany se jedná o určitou hru, dělají to ostatně dost často hovoří eh, při té, eh, v té souvislosti také o nedostatečné finanční regulaci, ale toto není ten pravý důvod. To je pouze výmluva za to, že nás dostatečným způsobem neinformují o své rozpočtové politice a zcela určitě eh, Evropský parlament by si zasloužil tyto informace mít k dispozici. Vždyť jsme partnery rady, nejsme přece jejich oponenty. Proto bychom snad eh, mohli alespoň očekávat, že dojde k setkání se zástupci eh, rady a se zástupci předsednictví. Jak říkají eh, římané, v této oblasti ale není nic nového. Jsme úplně ve stejné situaci, v jaké jsme byli před rokem. Zdá se, že rada jako jakýsi boxer ehm, v ringu by neměl nadále mít možnost se vyhýbat všem ranám. Opět, kdybych mohl citovat eh, latinu, řekl bych minimum minimum minimorum, čili to můžeme očekávat alespoň to nejmenší eh, z toho, co můžeme mít a na čem se můžeme dohodnout. Proto já bych chtěl, aby Rada nám předložila Eh, informaci o pokroku nebo nedostatku pokroku, ke kterému došlo. Další otázka je potom ření těch nerozpočtových eh, účtů eh, v reakci na doporučení interních auditorů. Dále potom si myslím, že rada by měla urychlit proces ověřování faktur. To si myslím, že je další důležitá věc. Za třetí, rada by měla dát k dispozici veškerá správní rozhodnutí formou publikování těchto rozhodnutí tam, kde se jedná o nejrůznější eh, rozpočtové položky. Eh, za čtvrté, parlament by měl mít také eh, k dispozici výroční zprávy o činnosti tak jak je to uvedeno ve finančním nařízení. To jsou věci, které by měly být realizovány eh, tak, jak je to běžnou praxí i u ostatních institucí, které jsem jmenoval. Dále potom bychom měli očekávat zcela jasnou nebo eh, objasnění toho, jakým způsobem se převádějí finanční zdroje z jedné položky na druhou v rámci eh, rozpočtu rady. Eh, dále bychom měli mít vždy všechny tyto využívání těchto zdrojů ospravedlněno a pokud položíme nějakou otázku, pokud poslanci položí otázku nebo představitelé jednotlivých výborů parlamentu předloží otázku, tak by snad mohli očekávat eh, psanou odpověď. Jinými slovy, chtěli bychom mít ze strany rady větší otevřenost. Rada by nám měla poskytovat i ústní odpovědi pokud to je potřeba. Tím eh, na, dále bych chtěl upozornit na to, že často psané odpovědi nejsou dostačující a potřebují další objasnění. Já jsem věnoval obrovské množství své pozornosti právě situaci eh, na radě, to není ostatně nic nového. Eh, je mezi námi řada kolegů, kteří mají daleko větší zkušenosti než já. A Určitě by mohli srovnávat eh, situaci tak, jak existuje dnes, se situací, jakou jsme poznali v minulosti. Teď bych chtěl jednou nebo dvěma větami říci ještě něco o dalších institucí, eh, eh, na které jsem se zaměřil. Co se týče Evropského soudního dvora, tady naprosto souhlasím se stanoviskem účetního dvora. Toto stanovisko eh, vlastně naznačuje, že eh, Evropský soudní dvůr by měl mít efektivnější způsob veřejných soutěží a postupy, které souvisejí s těmito soutěžemi. Přesto si myslím, že je potřeba ocenit to, že eh, soudní dvůr má svůj vlastní oddělení pro audity co se týče účetního dvora, tady ryze technicky můžeme říci, že vlastně všechno zde je v pořádku, ale já osobně bych chtěl doporučit, eh, eh, aby se zlepšila efektivita jejich práce. Například tím, že bychom měli více racionální strukturu eh, práce účetního dvora. Také by řízení lidských zdrojů se mohlo zlepšit. To je tedy můj názor. Myslím si, že Některé z těch funkcí v rámci účetního dvora jsou duplicitní a odstranit této duplicity by mohlo vést také k větší efektivitě. Co se týče ekonomického a hospodářského sociálního výboru. Tady si myslím, že nemám, co bych k tomu dodal, co se týče výboru regionu. Ani tady nemám žádné zásadní připomínky, i když bych chtěl eh, ocenit administrativní spolupráci, respektive dohodu o této spolupráci, kterou podepsal výbor pro výbor regionu a hospodářský a sociální výbor. Myslím si, že bychom měli eh, zopakovat i náš návrh, aby členové výboru regionu měli eh, také povinnost nás informovat o svých finančních transakcích. To znamená, eh, i zde by byla vhodná větší transparentnost. Ehm, tak jako je tomu například v případě eh, poslanců Evropského parlamentu. Retoricky si můžeme položit otázku, proč by členové výboru regionu měli být v lepší situaci, než jsou parla- eh, poslanci parlamentu. Eh, myslím si, že dobrá praxe, dobré standardy eh, jsou to, co od nás očekávají daňoví poplatníci, ale tyto standardy by měly být stejné pro nás, pro všechny. Co se týče evropského ombudsmana, Tady musím říci, že nemám opět žádné eh, zásadní připomínky i když eh, možná bychom mohli upozornit na určitý trend. A sice eh, jsme svědky toho, že tato instituce má tendenci se rozrůstat. Eh, myslím si, že dochází k posílení jejich byrokracie. Původně jich tam pracovalo 31 lidí, dnes 57, což je téměř dvojnásobný počet. Um, Kromě toho jsme eh, svědky ale i toho, že dochází k nárůstu stížností, které jsou adresovány ombudsmanovi, takže vlastně tento nárůst eh, pracovníků je do určité míry ospravedlnitelný. Co se týče toho dohlížecího orgánu na ochranu eh, údajů. Tady také nemám žádnou základní zásadní připomínku. Možná, že bychom snad mohli jenom zdůraznit v této souvislosti pozitivní věc, a sice, že řízení finančních i lidských zdrojů bylo v mezidobí konsolidováno a interní audit respektive systém interního auditu byl eh, posílen. Ehm, dámy a pánové, zdá se, že eh, existuje vážný problém, i když to není problém, který by mohl vést k nějaké velké krizi, ale zdá se, že skutečně s radou stále máme problém. Není to nic nového, jak jsem říkal je to v podstatě jenom opakování situace tak, jak jsme eh, ji poznali loni a předloni. Očekáváme spolupráci ze strany eh, rady, spolupráci na bázi partnerských vztahů, nejsme jejich nepřítel, měli bychom eh, mít možnost k ním přistupovat jako partneři a oni by k nám měli přistupovat jako partneři. Kromě toho bychom měli mít možnost jak si dohlížet na některé věci. Dnes ráno Eh, jsme odeslali dopis radě. V současné době ještě očekáváme odpověď. Eh, je třeba říci, že neočekáváme nějakou eh, revoluci. Jde nám pouze o to, abychom měli možnost reálně kontrolovat věci, tak jak to nás očekávají naši voliči. Děkuji. Ehm, děkuji, děkuji, pane předsedo. Obecně bych ehm, souhlasil s tím, co je obsahem této zprávy a chtěl bych také panu zpravodaji za tuto zprávu poděkovat. Mám několik eh, poznámek. Ta první poznámka eh, se týká formální stránky té věci. Myslím si, že je velice důležité, aby na začátku té, tohoto dokumentu byl odkaz také na dokument, který eh, jsme přijali v listopadu 2009. Eh, to byl ten dokument, který jsme velkou většinou eh, přijali a myslím si, že je to jakýsi základ toho textu, o kterém hovoříme dnes. Za druhé, zpravodaj se rozhodl, že zde upozorní v bodech 5, 6 a 8 na tu gentlemanskou dohodu. Ehm, rozumím tomu, proč to dělá, ale loni, jestli si pamatujete, jsme se dohodli, že se nebudeme věnovat této gentlemanské dohodě. Protože co to vlastně bylo za dohodu? Ehm, víme vůbec, o co e, v ní šlo? My jsme požádali o kopii této dohody a přitom jsme je dodnes, tuto kopii jsme dodnes nedostali. Čili já skutečně si myslím, že bychom k tomu neměli zaujímat stanovisko, tak jak jsme si to odsouhlasili loni. Jestliže ale jsou mezi námi tací, kteří by chtěli eh, zahrnout do této diskuse tuto gentlemanskou dohodu, tak potom je potřeba ji mít k dispozici, tak abychom o ní mohli hovořit, abychom mohli hovořit o tom, jakým způsobem je tato dohoda formulována. Protože pokud ji nemáme, tak nemáme důvod se tomu věnovat a je to věc, kterou jsme ostatně již schválili v loňském roce a byl bych rád, kdybychom eh, v této věci byli konsistentní. Třeba za třetí, eh, to se týká bodu 11 eh, toho návrhu. Možná, že tady je trošku problém s překladem, ale myslím si, že tato formulace je skutečně velice slabá Eh, vezmeme-li v úvahu eh, ta kritická slova, která zde zazněla v loňském roce. V tom dánském, dánském překladu eh, je použito sloveso upozorňuje, ale my jsme chtěli, aby v té formulaci bylo jasně řečeno, že si trváme na tom, že rada musí nějakým způsobem reagovat na tuto věc. Otázka a myslím si, že toto je věc velice zásadní, protože nikdy jsme přímou odpověď od rady nedostali. Potřebujeme vědět, jestli vůbec je rada ochotná nám tuto odpověď dát. Eh, například ty úřady, které jsou mimo um, um, rozpočet, byly přejmenovány. Uh, ale v zásadě jsme nikdy nedostali odpovědi na ty otázky, které jsme sformulovali. Co potřebujeme, jsou odpovědi. Za čtvrtém si myslím, že je velice důležité, jestliže se zamyslíme nad tím, co se stalo loni, je potřeba, abychom tyto věci aktualizovali. Myslím si, že zpravodaj v té své práci, která ho teprve čeká, bude snad mít možnost najít hmotné Ehm, hmatatelné pardon, důkazy o tom, co se děje v této oblasti v současném rozpočtu. Dejme tomu, podívejme se na účty za rok 2007. Tam byly obrovské částky, miliony eura, eur, eh, které byly převáděny například z účtu na tlumočení, na účet na cestování, eh, Jinými slovy, tam eh, docházelo k převodu těch administrativních nákladů na operativní náklady. Otázka je, co se stalo potom v roce 2008. Eh, pokračovalo se v této praxi nebo se tady objevilo nějaké zlepšení? Myslím si, že to všechno je naprosto zásadní eh, pro to, abychom si mohli udělat obrázek o tom, jestli rada skutečně reaguje na to, co my doporučujeme, anebo jestli i v těchto oblastech i nadále Eh, přetrvávají problémy. Problémy, které jsme ostatně definovali v loňském roce. Vzhledem k tomu, že rada je zde přítomna, myslím si, že by bylo dobré, kdyby na tyto věci reagovala hned teď. Eh, neustále tady zdůrazňujeme potřebu daleko intenzivnějšího dialogu a ti, kteří dnes sedí na místě rady, by měli vstoupit do tohoto dialogu a měli by už teď reagovat na to, jestli eh, skutečně došlo k nějakým zlepšením. Na závěr bych se chtěl eh, bych chtěl požádat, aby eh, zpravodaj a také pan předseda na základě svých iniciativ eh, přizvali radu k formální diskusi. My bychom měli mít možnost připravit si otázky a připomínky, které máme a přímo na místě od nich získat na to reakce a odpovědi. La no, volevo rassicurare che su questo punto ci Chtěl jsem vás pouze ujistit, že jsme se tímto směrem již vydali. Že jsme postupovali tak, jak jste to vy to zpravodaj navrhl. Musíme požadovat více od rady. Já jsem již podepsal dopis, který se vyjadřuje v tomto smyslu, že bychom rádi měli schůzku s radou. Prosím, další řečník. Děkuji. Děkuji panu zpravodajovi který se zde vyjádřil velice rozhodným způsobem. Milé, ale rezolutně poukázal na celou řadu problémů a myslím si, že je na čase, abychom tyto problémy vyřešili. Pokud to neučiníme dnes, kdy jsme v procesu udělování absolutoria, tak kdy jindy? Nyní máme možnost to učinit. Nyní můžeme ukázat nový směr, kterým bychom se mohli vydat. Je jasné, že je zde několik otázek a problémů, které je třeba vyřešit. Evropský parlament a Evropská unie se jistě nenachází ve stejné situaci jako v roce 1970. Svět se změnil, parlament a unie jsou dnes něčím zcela jiným, než byly v roce 1970. Co se týče té gentlemanské dohody, ta byla opravdu vhodná pro rok 1970, ale to vše již je dávno překonáno a již není možné to uplatňovat. Co se týče absolutoria, který se týká bodu 10, tedy absolutorium pro radu, tak zde si myslím, že by bylo prostě vhodné to absolutorium neudělit. Možná by bylo dobré tu gentlemanskou dohodu z roku 1970 ověřit. A nyní je právě vhodný čas pro přepracování této dohody. Nový předseda rady bude spravovat enormní částky. Výdaje se zvýší. A proto bychom se měli chopit té šance, kterou nyní máme a celé to téma znovu přepracovat a vyřešit. Nyní k soudnímu dvoru. Spravodaj zde zmiňuje některá slabá místa, která jsou ale z mého pohledu velice závažná. Týká se to vypisování veřejných zakázek. Zde jsme bohužel neměli dostatečné množství času k tomu, abychom eh, získali veškeré informace, zejména co se týče kandidátů. Bylo to opravdu neúplné a kritizuje se to. Z mého pohledu bychom možná mohli udělit absolutorium, myslím si, že by nebylo vhodné absolutorium neudělit. Ale je důležité vše dobře prověřit a analyzovat a to bychom měli jakožto výbor také učinit. Co se týče účetního dvora, tak tam je jedna věc, která je pro mě velice důležitá. Nechápu, proč se zde poukazuje na nekorektní chování, když účetní dvůr své zvláštní zprávy předkládá nejdříve tisku a teprve pak parlamentu? Myslím si, že to není přijatelné. Proto bychom měli korigovat několik formálních akce, aspektů ale je to jistě důležitá věc a měli bychom k tomu přispět. My jsme totiž zástupci lidu, my jsme zástupci evropských občanů. A proto si myslím, že nyní máme vhodný okamžik pro to, abychom to korigovali a opravili. Myslím si, že zpravodaj má pravdu, když prosí o to, aby do toho bylo zahrnuto prohlášení o finančních zájmech, aby ho tedy předkládal i účetní dvůr. A také podporuji strategie, co se týká strategie, eh, názor zaměstn- zpravodaje, který se týká na strategie náboru nových pracovníků. Co se týká souhrného rozpočtu pro hospodářský a sociální vývoj, zde budu velice stručný. To jsou zvolení zástupci a prohlášení o finančních zájmech těchto členů je z mého pohledu oprávněné. A pak je zde Evropský ochránce práv. Zde jsou určitá nejasná místa, o tom zpravodaj rovněž hovořil ale myslím si, že zde velké problémy nejsou a můžeme udělit absolutorium, stejně tak v případě Evropského inspektora ochrany údajů. Chtěl bych ještě na závěr zopakovat to, co jsem řekl na začátku, že nyní je vhodná doba k tomu, abychom vyřešili opravdu ty sporné otázky, protože pokud ne nyní, tak kdy jindy? Musíme se o to postarat. Je to naší povinností vyřešit ty určité sporné věci, které zde máme. Jinak děkuji panu zpravodajovi za jeho práci a za to, že se vyjadřuje sice tvrdě, ale jasným způsobem a účinně. Děkuji všem, děkuji i panu předsedovi. Děkuji, říká pan předseda a nyní má slovo paní Vajlerová. Chtěla bych rovněž poděkovat panu zpravodajovi, podporuji jeho kritiku, podporuji také, co, co řekli oba mý předřečníci. Nepřišlo mi to tak tvrdé, ty jeho formulace. Já si myslím, že se vyjádřil velice diplomatickým způsobem. Ovšem jsem překvapená, říkám to jako nováček ve výboru, že ta kritika rady také není nová, že se to každý rok opakuje, je to každý rok to tež. A i ty zmíněné, eh, ta zmíněná pochybení při zadávání veřejných zacházek je něco, co akceptovat nemůžeme a nemůžeme to omlouvat neznalostí protože rada má být rovněž příkladem pro ostatní instituce, také pro obce a pro veřejný sektor v členských státech. A ty sami dělají také celou řadu chyb při zadávání veřejných zakázek. Proto si myslím, že opravdu není správné, když rada na tomto poli nemá jaksi vyšší ambice a nechce to dělat správněji než do posud. Také se divím, že Rada, je to tady v tom doporučení, nebyla přítomna. Já totiž ostatních výborů znám radu jako konstruktivního partnera, který v rámci legislativního procesu i dohodovacích řízení se chová velice konstruktivně a snaží se opravdu dosáhnout našeho společného cíle. Proto mě překvapuje, že zde ve výboru Kokobu je to jiné. Možná by na to tratilo německé přísloví, že když jde o peníze, tak je přátelství pryč. Je jasné, že nyní po Lisabonu jsme v nové fázi. Samozřejmě, že nyní hovoříme o období, které bylo před Lisabonem, ale absolutorium udělujeme po Lisabonu. Rada stále má E, úkoly v, v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, které jsou nové a i to musíme zohlednit e, v rámci naší rozpočtové kontroly. A proto já očekávám, že veškeré otázky, které zde nadnesl pan zpravodaj a které jsou velice důležité, očekávám, že tyto otázky budou také zodpovězeny. Je důležité, abychom odstranili netransparentní postup vlády a jakýsi laxní postoj rady co se týče účasti rady na parlamentních debatách. Vše, co zde pan zpravodaj zmínil, si myslím, musí opravdu skončit, protože po Lisabonu máme novou éru a to platí i pro radu. A poslední prozba. Chtěla bych poprosit pana zpravodaje, abychom v rámci našeho setkání stínových zpravodajů eh, o tom ještě jednou hovořili mezi čtyřma či mezi deseti očima. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem se zeptat pana zpravodaje ještě jednou, kam až jsme se dostali s radou. Jak daleko jsme se dostali? Protože otázky jsou předloženy a rada nedává odpovědi. Nejsou odpovědi ani na web stránce. To bych si tedy ráda ještě jednou dověděla. Jednou mm, došlo k snad tomu obědu na radě k jakým postupům došlo do posud, protože já jsem měla takovou tajnou naději, že po našem setkání minulém se dostaneme poněkud dál, ale pak, když to tak není, tak bychom museli tedy popřemýšlet, jak dál. Já bych chtěla eh, upřít vaši pozornost na to, že Rada v řádném řízení o udělování absolutoria a kromě toho také předseda rady, kterého máme od 1. prosince a o němž jsme pořád ještě nic neslyšeli. To znamená, v roz, podle rozpočtového řádu se nachází jaksi v ilegalitě a bylo by tedy potěšitelné, kdybychom se od komise mohli dovědět, zda Lisabonský balíček eh, přináší jasnou úpravu i těchto otázek. Takže několik otázek na zpravodě, několik otázek na komisi a pak ještě prozba. Co se týče chránce osobních údajů a ombudsmana. Všimla jsem si totiž, že v posledních letech jsme tady měli nárůst prostředků a nárůst eh, pracovních míst. Možná, že bychom měli také vyžádat, abychom dostali určitý přehled o tom, zda a jak to souvisí s jeho úlohami. Například ombudsman posílal eh, desetitisíce dopisů, kde žádal o práci. No takže eh, ve zprávě je napsáno, děkuji mnohokrát, ale finanční zájmy stále ještě nejsou zveřejněny. Já si myslím, že to musíme prostě požadovat. Musíme a eh, tam zapracovat do této zprávy také přehled o nových členech, a otázka mm, majetkového přehledu pracovníků účetního dvora. A musíme spolupracovat také s EHSV. Ráda bych viděla, eh, jak můžeme evaluovat, hodnotit výsledky s těmito organizacemi, pan Andreasen. Thank you, Chairman. I... Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já um, se budu věnovat eh, otázce rady, protože eh, je jasné ze zprávy pana Čarnického, že právě v této oblasti si musíme dělat největší starosti. Eh, chtěla bych upozornit tento výbor na to, že jsme odsunuli absolutor, udělení absolutoria radě v loňském roce a nakonec tedy jsme e, to schválili až v listopadu. Já jsem byla proti tomu, byla jsem jediná, chtěla bych na to upozornit. Proto jsem velice vděčná za tuto zprávu pana Čarněckého, e, i když mně připadá ta, ta formulace trošku měkká. V bodu 11 my nejsme v situaci, kdy e, klademe otázky. My jsme v situaci, kdy potřebujeme si ověřit, že to, co jsme požadovali, skutečně bylo splněno. Například eh, eh, existují stále ty účty, které jsou vyjmuty z toho základního rozpočtu. To je to, co potřebujeme vědět. Já eh, nechci nějaké dopisy, ve kterých se formulují naše otázky. Já zkrátka chci od nich ujištění, že to, co jsme od nich vyžadovali loni, skutečně bylo splněno, protože jinak to absolutorium zkrátka nemůže dát. Eh, my jsme tedy to absolutorium udělili eh, v listopadu loňského roku za podmínky, že budou plnit naše požadavky. Čili já si nemyslím, že tady je otázka, eh, jestli se máme s nimi dále setkávat a klást jim další otázky. My potřebujeme přímou odpověď na to, jestli splňují naše um, požadavky. Myslím si, že paní Ryblingová toto řekla naprosto přesně. V současné době nám nezbývá, než naprosto aktivně si na těchto věcech trvat. Děkuji. Paní Ajal. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem se zeptat našeho kolegy v případě rady. Se nám pořád stává to tež. Minulý rok bylo jasné, že odpovědná osoba, nebo nazveme to tak odpovědná funkce, před tímto výborem byl generální tajemník a já jsem se chtěla zeptat, zda tedy chceme, aby přišel kdo, generální tajemník nebo kdo za předsednictví, nevím, ale e, z jiných institucí, například z účetního dvora. Já bych tedy chtěla, aby se tady vyjasnilo, že teď abychom prostě nasměrovali správně naše připomínky, abychom si tady vyjasnili ty věci, protože minulý rok to bylo jasné, kdo nese tu odpovědnost před námi a to byl generální tajemník a já se chci zeptat, co se, dos, co se událo až doteď, protože alespoň z předsednictví jsme nedostali eh, žádný konkrétní dopis, který by reagoval na naše dotazy. Taky se chci zeptat zpravodaje, kdy zaslal ten dopis, jestli bychom mohli mít kopii toho dopisu abychom prostě čl- jako členové tohoto výboru měli eh, jasné informace. A kdo je ten odpovědný před tímto výborem za změny, o které jsme radu žádali již před rokem? Ne, dříve než znovu dám zpět slovo paní zpravodajce, tak se máme pana Samase z účetního dvora a proto se optám, to se k tomu chce vyjádřit. Ano, děkuji. Pane předsedo, žádný komentář nemám. Dobrá, takže nyní bude mít slovo pan zpravodaj Černěcky. Eh, děkuji, pane předsedající. Chtěl bardzo poděkovat. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl, kolegové, všem velice srdečně poděkovat za ty mimořádně zajímavé připomínky. Kromě toho bych chtěl poděkovat také svému předchůdci za jeho eh, zprávu, kterou jsem vlastně ve svých eh, úvahách zohlednil. Ehm, eh, co se týče té otázky gentlemanské dohody, to skutečně bychom měli považovat za problém paní Surgars a další kolegyně Eh, se domnívají, že jsem možná v, tom svém, eh, v té své zprávě v bodu 11 byl příliš diplomatický nebo příliš měkký. Možná, že mají pravdu, co se týče té formální stránky. Eh, je to skutečně zdvořilá formulace. Vlastně eh, zde opakujeme všechny ty otázky. To má i urči, vyslat i určitý politický signál eh, v tom smyslu, že rada vůbec nic v této věci neudělala. A panu Rebelinu bych chtěl také velice poděkovat za velice důležitou připomínku, máte naprostou pravdu. 70. léta byla úplně odlišná od současné situace. A co se týče Evropského soudního dvora, tady jsme byli svědky e, zlepšení, které odpovídá našim doporučením. E, co se týče účetního dvora, všichni si ještě vzpomínáme na tu bouřlivou diskusi, ke které došlo e, někdy na začátku podzimu v loňském roce zde v tomto výboru, kdy účetní dvůr dal k dispozici informace médiím dříve než nám. Eh, z formálního hlediska je to možná přijatelné, spíš je to otázka přijaté praxe nebo standardu. Otázka je, jestli tyto standardy byly respektovány. My jsme to, eh, my to v, eh, polsky říkáme velice přesně. Charita začíná vždycky doma. Doma zkrátka začíná ta dobrá výchova, začíná vkus a tak dále. Já jsem eh, skutečně to považovala za skandální. Eh, myslím tu věc, o které jsme již diskutovali na podzim v loňském roce. Dále bych chtěl poděkovat eh, kolegyně Ajorové za to, co jste řekla. Pochopitelně, že Rada by měla být určitým vzorem pro další instituce Evropské unie a také pro členské státy. Uh, a to také bude leitmotivem mých dalších činností. Eh, před setkáním mezi čtyřma očima nebo deseti eh, páry očí, to už je jedno, jakou to bude mít formu, ale každopádně bych vám chtěl za tento návrh poděkovat. Další důle, eh, že tou otázku položila paní Geislerová, čeho jsme vlastně dosáhli. Jsme do určité míry v patové situaci, nedošlo k žádné kvalitativní změně a opět, pokud to mám říct na rovinu, tak musím říci, že co se týče rady, k žádnému pokroku zkrátka nedošlo. Každopádně vám eh, děkuji za váš návrh eh, v tom smyslu, že bychom se měli také eh, zamyslet nad těmi navýšenými zdroji, ať už se jedná o úřad ombudsmana nebo toho dohlížecího útvaru nad ochranou dat. Tady bychom se měli zamyslet nad tím, jestli skutečně došlo k posílení efektivity práce těchto úřadů. Co se týče těch finančních zájmů, eh, jistě eh, mělo by se týkat i účetního dvora. To je taky jedna z těch, jeden z těch nekonečných příběhů. Eh, myslím si, že je dobré, že kdykoliv máme tuto možnost nebo kdy jsou zvoleni další členové účetního dvora, že bychom se k této otázce měli vracet a opakovat ji. Paní Andrásové bych chtěl také poděkovat za její připomínky. Eh, vy jste poměrně kritická, já to beru jako kompliment. Eh, souhlasím s tím, že ten bod 11 eh, skutečně by měl být formulován takovým rozhodnějším způsobem. Já osobně jsem člověk velice klidný, pokud mě někdo nerozuří. Um, ehm, dále bych chtěl reagovat na to, co řekla paní Sander. Um, byste eh, byla první poslankyně, se kterou jsem měl možnost se seznámit před 6 nebo 7 lety, když jsem tady byl poprvé a pro mě je to takový, eh, sen, taková sentimentální vzpomínka na to eh, setkání s vámi. Ehm, v tom dopisem eh, je také navrhováno, abychom se setkali se zástupci rady. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za všechny ty připomínky, které byly mimořádně důležité. Dovolte, abych vám připomněl, že celý ten postup absolutoria má termín 2. března. Ehm, teď pojďme tedy ehm, k bodu 17, což je Evropský rozvojový fond, respektive fondy, a slovo má paní Senderová, která je zpravodajkou. Děkuji. Promiňte, musím se jenom podívat, kde mám všechny dokumenty. Doufám, že jsem je nestratila tedy, protože toho mám hodně. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem již předem poděkovat za zájem svých kolegů, s nimiž jsem si mohla vyměnit názory eh, při návrhu této zprávy. Eh, a děkuji také již předem za pozměňovací návrhy, které obohatí jistě text, který vám předkládám. Mm, ten text se snaží zahrnout naši diskuzi Eh, na našich zasedáních a také s panem Bukjevičem. Tyto diskuse byly nesmírně plodné, protože v dialogu s komisí jsme mohli vidět, kde jsou skutečně mm, důležité prvky pokroku komise a kde bez pochyby stále ještě je co zlepšovat. Čili eh, tato zpráva se snaží tak trochu zhrnout nejdůležitější prvky tohoto dialogu. To jistě bude obohoceno ještě pozměňovacími návrhy a jistě také, také doplněním pana Ukiviče. Jak vidíte, vracíme se stále k tomu, protože eh, rámec těch diskusí týkající se e, příštího finančního výhledu, to nás ještě čeká, ale nez, nezapomínejme, že Evropský rozvojový fond by se měl prvně začlenit do rozpočtu Evropské unie, e, to znamená rozpočet Unie pro eh, vnější záležitosti má více část. Je tady tedy rada, ale v tomto případě eh, eh, se stále ještě objevuje i mimo rozpočtu Evropské unie. To znamená, že tady ta kontrola je daleko obtížnější. Také tady hovořím o nezbytnosti pro nové období od eh, vstupu v platnosti Lisabonské smlouvy o nezbytnosti nové restrukturalizace, kde již v určitých oblastech jsme měli obavy, mm, co se týče právě těch budoucích vnějších vztahů Evropské unie, nehovořím jenom o zahraničních záležitostech, ale o celé té nové struktuře a konfiguraci Mm, se snažíme nastínit některé ideje, jako například takovou myšlenku soustředit eh, sektory, které jsou ty nejdůležitější, aniž bychom začlenovali. Musíme skutečně dávat pozor, abychom nevyloučili nevládní organizace z toho soustředění eh, těch zájmů na podporu. Eh, Čili soustředit se na důležité body, ale rozhodně nevypudit z této oblasti nevládní organizace, protože to jsou ty, které mají vlastně nejméně prostředků, ale mají enormní kapacitu konání eh, přímo v terénu. Čili pár myšlenek do budoucnosti rozhodně neomezovat možnost reakce nevládních organizací. Další aspekty na to již upozornil účetní dvůr. To je otázka chyb. E, vysoký počet chyb v případě plateb a také vysoký počet nevyčíslitelných chyb, zejména v oblasti závazků, čili hm, tady máme nezbytnost aby v těchto oblastech ze strany komise došlo eh, k vypracování takových systémů které, a nástrojů, které by umožnily snížení eh, těchto chyb, aby došlo skutečně ke zlepšení stávajících systémů eh, které komise vlastně začíná aplikovat od začátku tohoto roku a které doufejme eliminují počet chyb. A potom ty dva aspekty, které nám dělaly obavy. Jedna věc, finanční pomoc. Jakým způsobem kontrolovat zejména v okamžicích, v momentech krize v určitých státech, tak jak jsme to například viděli v Angole, tenkrát jsme o tom hovořili, dnes jsme bohužel to viděli na případu Haiti, také eh, v případu Nigérie. Eh, všechny tyto oblasti, teda v nejrůznějších, v nejrůznějších státech, tady máme eh, rozpočtovou Eh, podporu většinou eh, z toho Evropského rozvojového fondu, ale jakým způsobem lze vyvodit, eh, vyvodit důsledky z stávající zkušenosti, abychom měli lepší kontrolu. A dále, jak vyvinout ten systém v okamžiku, kdy dojde k nenadále katastrofě, k nenadále válce, abychom měli takový rychlý eh, systém reakce, eh, který by umožnil rozumné vynaložení prostředků a Zatím mi není jasné tedy, jakým způsobem tady komise chce postupovat a proto v mé zprávě eh, uvádím, zda je možné, a už jsem mu to také prosila účetní dvůr, abychom Eh, se snažili o systém zjednodušení a účinnosti kontroly, zejména v těch případech urgentnosti eh, těch nenadálých katastrof, aby se jasně třeba řeklo, v tomto případě nebylo možné ověřit transakce a neměli jsme dostatek dokumentace určitých aktivit právě proto, že došlo k takovéto naléhavé urgentní situaci. A tady bych chtěla, aby nám komise dala alespoň nové myšlenky, aby jak zlepšit ten starý systém, který ještě platí, eh, abychom mohli aplikovat náš systém kontrol lépe, aby účetní dvůr nám nemusel říkat, že to zatím nefunguje. A potom eh, další věc, eh, mezinárodní organizace. Chtěla jsem se obrátit na komisi. Eh, když jsem hovořila s nimi, s panem Debuchtem, dověděli jsme se, že OSN neměli žádnou dokumentaci a potom jsem se dověděla, že komise měla podklady týkající se eh, OSN, ale neměl to k dispozici účetní dvůra, čili tady bych chtěla vědět, jestli je to pravda nebo to není pravda. Mi to komise vysvětlila, protože se domnívám, že nejenom v tomto případě, ale i pro další akce je to důležité jako například eh, ta agentura, která funguje v oblasti Kosova. A jistě budeme tady mít další organismy v rámci eh, multilaterální spolupráce, kterou bude rozvíjet Evropská unie v oblasti vnějších vztahů. To byly naše žádosti již v minulosti, abychom samozřejmě v politické oblasti jsme si zajedno, že usilujeme o multilaterální spolupráci s OSN i s dalšími organizacemi které mají mnohonárodnostní charakter, ale potřebujeme, abychom tedy měli možnost toto kontrolovat. Buď ať nám tedy řeknou, že mají jiný systém auditu nebo jiný transparentní systém, ale účetní dvůr mm, eh, musí mít možnost kontroly této spolupráce. Eh, eh, domnívám se, že tento rok tedy bychom měli mít dostatek systému k dispozici. A později téma lidských zdrojů, to už je také historické téma. Vždyť my jsme chtěli, aby v tom momentě, kdy dojde ke změně struktury, prezence Evropské unie jako globálního aktéra ve světě, aby tady ten aspekt lidských zdrojů, a paní Gressle již na to upozornila, abychom viděli, jak prostě eh, v těch nalihavých situacích, jako například na Haiti, eh, se ukazují zástupci Evropské unie a komise a viděli jsme, jak vlastně prvními, eh, kteří se tam objevili, byli zástupci OSN. Je třeba, abychom tady zvýšili kapacitu, ale také, účinnost používání lidských zdrojů právě v oblasti rozvoje. A tady se domnívám, by nám komise mohla dát k dispozici lepší nástroje anebo požadavky. Já jsem ochotná jít do sporných diskusí, ale je třeba, abychom podpořili lidské zdroje, ale musíme mít přesvědčení, že prostředky, které uvolníme, budou skutečně dobře použity. A proto tedy, eh, že to bude vynaloženo správně, stejně tak, jak o to žádá výbor pro zahraniční záležitosti. Hmm, dále bych ráda, tak jak také uvádím ve zprávě, mi komise mohla odpovědět na ty otázečky, které jsme sformulovali Pan Kěvič také žádal, aby došlo prostě k hlubšímu dialogu v této oblasti. Také jsem chtěla požádat pana předsedu, zda by laskavě dal také slovo komisi, aby nám řekla, jak nám hodlá v této oblasti pomoci. Děkuji. Rozprava je zahájena, slovo má paní Olmajer. Pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, na začátku bych chtěla poděkovat eh, kolegyni Jela Senderové. Velice dobře jsme spolupracovali a myslím si, že její zpráva je velice dobrá, velice přesná a velice dobře se věnuje uh, veškerým důležitým oblastem a jsou v ní obsaženy veškeré aspekty, které jsou pro nás důležité z hlediska rozvojové pomoci. Chtěla bych říci, že trochu lituji tomu, že rozvojová pomoc bude i v budoucnosti um, komise velice taková rozkouskovaná a bude relativně obtížné získat nějakou soudržnou politiku, rozvojovou politiku Evropské unie, která by byla jednoznačně zacílená. Bohužel doposud nemáme na komisi odpovídající struktury, které by to mohly zajistit. Dále bych ráda podotkla a zdůraznila, že až bude dokončena diplomatická služba, tak je důležité, abychom přesně získali informace, do jaké míry to bude zasahovat do rozvojové pomoci, do jaké míry zde bude spolupráce mezi diplomatickou službou a rozvojovou politikou, do jaké míry do toho bude zapojena politika sousedství tedy jak bude probíhat efektivní koordinace všech těchto oblastí politik, tak abychom opravdu mohli hovořit o jednoznačně zacílené rozvojové pomoci. Dále bych poukázala na to, že zde vedeme celou řadu debat o azylové politice, o politice, která se týká uprchlíků. To s tím samozřejmě velice souvisí, protože správná migrační politika by měla přispět k tomu, aby se zlepšily životní podmínky v ostatních částech země, tak, aby nemuseli opouštět svou vlast, aby ve své vlastní vlasti viděli perspektivu pro svůj život aby nemuseli utíkat ze své vlasti, protože je z ní někdo vyhání a tak dále. A ještě bych se chtěla zmínit eh, o dvou otázkách. Za prvé, tak to bude ta takzvaná rozpočtová pomoc a chci poukázat na to, co paní Sanders rovněž řekla, že totiž ta rozpočtová pomoc, eh, ne, to, že to není uspokojící oblast protože účestní dvůr vůbec neměl k dispozici podklady pro to, aby to mohl dobře zhodnotit. On to tedy nemohl zhodnotit, byly tam chyby, které nebyly kvantifikovatelné. A navíc cíle, které se pojí s takovouto rozpočtový pomocí, také nebylo možné dobře ověřit a analyzovat. A vůbec to nebyly předpoklady k tomu, abychom vůbec zjistili, jaké cíle zde byly. Prostě neexistuje vůbec žádný seznam toho, kdy je poskytována rozpočtová pomoc a s jakými cíly. Tak abychom věděli, že evropské peníze jsou vydávány takovým způsobem, aby to dávalo daňovému poplatníkovi smysl. A také tak, aby to dávalo rovněž smysl lidem, kteří žijí ve zemích, které jsou příjemci takovéto pomoci protože víme, že je zde velký problém s korupcí a se zprávou takovýchto peněz. A proto si opravdu musíme dobře rozmyšlet, zda navyšování rozpočtové pomoci opravdu vede k těm cílům, které si komise vytkla. Já jsem toho mínění, že, to tak, že tomu tak rozhodně není. A ještě další věc, týká se to bodu 35 a bylo by to i takový podnět eh, vůči nám. Jedná se o investiční facilitu a já jsem toho názoru, že bychom zde v parlamentu měli analyzovat a ověřit a rovněž EIB a komise, že bychom měli mít mnohem více informací o tom, jak úspěšné tyto programy jsou. Zda opravdu splňují cíle, které mají být pomocí těchto programů dosaženy. Jsou zde jistě nejasnosti. Často se hovoří o tom, že ta investiční facilita, ten investiční nástroj je něco, že se to má určitým způsobem správně směřovat, takovýto kredit. Já si ovšem myslím, že to je něco, co má dělat bankovní dohled. EIB by měla být podrobena bankovnímu dohledu. Není to úkolem parlament poslanců, aby prověřovali, zda tedy probíhá správný bankovní dohled nad touto bankou. Naším problémem je to, abychom se starali o to, zda ty úvěry, které jsou poskytovány, slouží k cílům, kteří jsme si my vytkli. Takže já bych tyto dvě oblasti ráda oddělila, protože jakožto poslanci se prostě nemůžeme věnovat otázkám, které se týkají bankovního dohledu. Děkuji. A na závěr bych chtěla opravdu poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za skvělou a přesnou práci, která nám poskytla tolik jasných informací. Děkuji. A nyní má slovo zástupce účetního dvora, pan Mučevič. Panie Przewodniczący, paní i Panowie. Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych vám eh, poděkoval za to, že mi umožňujete zde vystoupit. Myslím si, že ta vůbec nejdůležitější otázka, eh, kterou paní Zenderová zde eh, položila, je otázka, která souvisí také s tím, co já bych chtěl navrhnout. Dovolte, abych vyjádřil své uspokojení nad tím, že tato doporučení skutečně podporují stanoviska a doporučení tak, jak byla publikována eh, naším účetním dvorem. Eh, stručně tedy mohu konstatovat, že doporučení eh, Evropského parlamentu jsou velice komplexní vyčerpávající a vycházejí z těch klíčových problémů tak, jak jsme je odhalili. To souvisí všechno s vnější pomocí eh, třetím státům. Dovolil bych eh, si teď udělat několik poznámek. Myslíte si, že by bylo možné zjednodušit eh, kontrolu těch systémů určených pro krizové situace. Myslím si, že by se to udělat dalo. Eh, účetní dvor v současné době má pracovní skupinu na nejvyšší úrovni, je to mezinárodní eh, skupina, která má za úkol zajišťovat spolupráci eh, mezi eh, nejvyššími eh, kontrolními úřady a také má definovat standardy práce těchto úřadů. Myslím si, že přesně o to jde. Jde o to, abychom měli nové standardy upravující práci těchto úřadů. Myslím si, že není potřeba zde hovořit o problémech, které máme v případě katastrof, ať už jsou to přírodní katastrofy nebo katastrofy jiného druhu. Víte, jak obtížná je často spolupráce v takovéto situaci. Nicméně je jasné, že spolupráci mezi mezinárodními eh, dárci musíme mít zajištěnou eh, a to jsou věci, které vždy máme na paměti, když o těchto věcech uvažujeme a doufáme, že ta úsilí, o kterých jsem hovořil, eh, tak jako tom hovořila ostatně i paní Senderová, povedou k dalšímu eh, zjednodušení. Tak, protože jinak externí auditoři budou naprosto bezmocní, pokud nebudou mít k dispozici finanční dokumenty. A to je přesně to, o co v eh, této zprávě jde více než 66 rozpočtu uvolněného. Zkrátka jsme nemohli verifikovat, protože jsme neměli k dispozici příslušné dokumenty. Další problém eh, spočívá v nedostatku rozpočtové pomoci. Chtěl bych eh, poděkovat Evropskému parlamentu za to, že nás podporuje ve všech našich činnostech. A také bych vám chtěl poděkovat za ten velice rychlý přístup eh, při vypracování eh, nového přístupu nebo nového systému spolupráce s státy, které nejsou členy Evropské unie. Domníváme se, že eh, zde existuje celá řada konkrétních rizik, která souvisejí právě s takovouto činností. Už proto, že příjemci takovéto pomoci jsou často země, které eh, nejsou demokratické v tom pravém slova smyslu, kde existuje vysoká míra korupce a proto je potřeba tato rizika eh, zvážit také a jedno z našich doporučení je takové, že bychom se měli pokusit eh, navrhnout určitý mechanismus, který by poskytl záruky pro evropské občany v tom smyslu, že naše rozhodnutí jsou eh, skutečně rozhodnutí, která odpovídají těm klíčovým zásadám a klíčovým standardům. To je další eh, doporučení, které souvisí s celou řadou zpráv. Hovoříme také o potřebě eh, mít eh, se speciální zprávy, které se týkají například konkrétně otázky rozpočtové podpory. Dovolte, abych vás informovala o tom, že v současné době probíhá proces, přeskumu 11 zpráv máme v úmyslu eh, se vyjádřit k těmto zvláštním zprávám, eh, přičemž dvě naše zprávy se budou týkat otázek, které přímo souvisejí s rozpočtovou pomocí a také eh, pomoci azijským zemím a také e, efektivní pomoci zemím v oblasti Kavkazu. Doufáme, že tato zpráva bude zajímavá i pro váš výbor, protože se právě zabývá to otázkou, jak podpořit využití přímé e, rozpočtové pomoci. E, ještě jedna věc mě napadá, a to je věc velice důležitá. E, e, zřejmě se jedná o moji vůbec poslední prezentaci ve vašem výboru a proto dovolte, e, dámy a pánové, abych využil této příležitosti k tomu, abych vám poděkoval za projevený zájem. O naší práci jsem pochopitelně velice rád ehm, ehm, že eh, jste hodnotili setkání se mnou jako setkání užitečná pro mě, byla taky mimořádně užitečná, velice mi pomohla. Pomohla mi také přesně upřesnit práci účetního dvora. Děkuji, děkuji vám všem. My děkujeme také vám. Teď má slovo komise. Pan Háj. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se vrátit k několika věcem, o kterých se zde hovořilo. Myslím si, že je zejména o rozpočet a jak se s ním zachází. Je pravda, že nyní máme již desátý Evropský rozvojový fond. A vím, že Eh, na komis, komise učinila 6 až 7 návrhů proto, aby eh, rozvojový fond byl zapojen do celkového rozpočtu, ale ty byly vždy odmítnuty. My samozřejmě předložíme další nový návrh v tomto duchu, ovšem potřebujeme peníze a ty musí být tedy vyčleněny v rámci souhodného rozpočtu, aby to bylo možné. Komise byla vždy pro a proto této věci s Evropským parlamentem plně souhlasíme. Co se týče takových eh, států, které nedobře fungují. Zpravodajka hovořila o zvláštních systémech, existuje již celá řada těchto systémů. Chtěl bych připomenout, že část tohoto fondu je dána k dispozici ECHU. Část objemu B tedy může být tímto způsobem převedena a momentálně jsme ochotni takto pomoci Haiti a dalším postiženým zemím. Echo má totiž mnohem flexibilnější systémy než my v rámci normální zprávy tohoto fondu. Tak existují systémy, které již existují které je možné využívat v rámci krizových či pokrizových situacích. Zde je také jednodušší využívání prostředků. Komise vydala minulý rok soubor předpisů, které umožňují pružnější zacházení s takovýmito prostředky. Zejména co se týká zadávání veřejných zakázek. Často se nám vytýká, že ten postup je často příliš těžkopádný, ale není vždy lehké to realizovat, zejména v zemích, kde e, stát tak plně nefunguje, kde e, není dostatečná konkurence. Pak vypracováváme pokyny pro rozpočtovou pomoc v takovýchto slabých státech, které nejsou plně funkční. Účetní dvůr kritizoval relativně mnoho věcí, také zde přítomní poslanci ta kritika účetního dvoru je mnohem formálnější. Účetní dvůr nám vytýká, že jsme nepředložili dostatečné dokumenty a tak dále. Myslím si, že rozpočtová pomoc, kterou komise poskutuje, je poskytována za velice přísných podmínek a že máme, že máme velice dobrou analýzu jednotlivých výdajů. A velice dobrou analýzu ve stádiu před povolením rozpočtové pomoci nějaké zemi. Hovořili jsme o rizicích, pan Oskěvič o tom hovořil. Samozřejmě, že pracujeme v zemích, kde jsou rizika. Kdyby to nebyly země, které se potýkají s problémy, no tak bychom jim také neposkytovali žádnou rozpočtovou pomoc. To je třeba zohlednit. Je důležité zvážit stávající rizika a podívat se na to, jaké cíle chceme dosáhnout. Co se týče rozpočtové pomoci, tak je rovněž důležité, abychom si uvědomili, že nepracujeme zcela sami. Komise pracuje v úzké spolupráci s dalšími orgány, i zejména se členskými státy, které rovněž poskytují rozpočtovou pomoc. Rovněž spolupracujeme se Světovou bankou a s Mezinárodním měnovým fondem. Je to opravdu řádná pravidelná spolupráce, sdílíme společné informace. Co se týče mezinárodních organizací, to je pravda. Zde existovala jistá slabá místa. U FAFI, u té rámcové dohody s OSN, tam se počítá s tím, že budou nám poskytovat celou řadu dokumentů, rovněž účetnímu dvoru, ale pro rozpočtový rok, o kterém hovoříme, tyto dokumenty nebyly předloženy včas a to vedlo k problémům. Mezitím vyjednáváme novou dohodu, ve kterém se snažíme jisté věci vyjasnit. Bylo mi řečeno, že současný rozpočtový rok Nebyl to účetní dvůr, kdo mi to řekl, ale možná mi to mohl potvrdit. Bylo mi tedy řečeno, že za, že za současný účetní rok mezinárodní organizace již začaly předávat veškeré potřebné dokumenty. Děkuji vám. Další řečník. Já podporuji eh, to, že účetní dvůr skutečně musí mít možnost dělat svoji práci dobře, hlavně tam, kde se jedná o práci s mezinárodními eh, organizacemi. Eh, my jsme vždy v těchto situacích Um, zasahovali. Pochopitelně velice je nám líto, že účetní dvůr i nadále nemá možnost přístupu k některým dokumentům. My spolupracujeme se zastoupením OSN zde v Bruselu, snažíme se odstranit jakékoliv neporozumění nebo prodlevy při poskytování těchto dokumentů. Děláme všechno pro to, aby k tomu nedocházelo, tak aby účetní dvůr nemusel se potýkat s problémy, se kterými se setkával v minulosti. Myslím si, že se nám podařilo Eh, posílit spolupráci se zastoupením OSN během posledních pěti let. Myslím si, že eh, pro obě naše organizace, obrovské organizace, je tato spolupráce důležitá. Je důležité, abychom eh, s nimi komunikovali v tom smyslu, aby pochopili, o co nám jde a o co od nich potřebujeme na základě toho, které s nimi máme podepsané. Děkuji Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, chtěla jsem ještě jednou vyjádřit prozbu na komisi, aby prostě o její pomoci z rozpočtu nehovořili tak si v tak krásných barvách, protože po velice bedlivém studiu zprávy nelze hovořit jenom o malých formálních chybičkách, nýbrž zdá se, že tady skutečně došlo k tomu, že ve zprávě jsou veliké chyby a že asi tady existují velké potíže, které jsou sledovány již leta a které také Evropský účetní dvůr vidí, ale je to zřejmě delší historie. Já jsem tady poprvé v parlamentu, ale jsou to věci, které již několik let se znovu a znovu objevují právě mezi komisí a parlamentem, proto jsem poněkud zneklidněna, když komise hovoří o malých formálních chybičkách, které jsou jaksi zanedbatelné. To mám pocit, že se tak trochu míjí s realitou. Možná, že by téma rozpočtové pomoci mělo být skutečně eh, pojmenováno pravým jménem. Tyto rozpočtová, rozpočtová pomoc má své problémy a jednotlivé státy s tím také mají problémy podle sdělení z několika států, které s tím měly co dočinění. Vím, že tady problémy jsou a proto bych vás žádala, abyste to tak snadně prostě nepřecházeli, abyste to skutečně si vzali k srdci, abyste si rozpočtovou pomoc skutečně zásadně mm, zvážili. Děkuji a nyní na závěr, zdali si to přeje paní zpravodajka Ayala Sender. Ano, chápu slova komise, protože jsme vedli důležité eh, dialogy a taky chci poděkovat paní kolegyni poslankyni Olmajerové. Pravda je, že stanovisko, současné stanovisko účetního dvora tentokrát bylo kladnější Eh, v tom reálném slova smyslu, že se tady říká, že tady tedy věrně se odrážejí ehm, eh, výdaje až na tedy ty závazky. Čili v podstatě to bylo byl kladný výrok účetního dvora, i když se tady poukazuje na určité aspekty, které nás také zneklidňovaly a které souvisely s tím, na co už upozornila komise. Eh, ještě jednou chci pano, Ockievičovi moc poděkovat za účetní dvor. Budete nám strašně chybět. Eh, budeme muset prostě na účetním dvoru eh, prostě najít eh, dostatečnou náhradu za tyto pány, kteří nám ohromně pomohli. Eh, účetní dvůr je vždy nesmírně důležitý. Tentokrát se domnívám, že ještě více než ten kritický aspekt byl to aspekt konstruktivní, který je třeba vyzdvihnout a je třeba, že eh, je třeba uznat na adresu komise, že mnohé věci uznala a že došlo k důležitému pokroku pro dosažení kvadratory kruhu. To znamená, aby rozpočtová pomoc, ať už je tedy aby byl a zejména v těch rizikových oblastech a v krizových situacích eh, dostatečně účinná, či v takových těch nestabilních oblastech a aby zároveň my jsme měli tu možnost, aby došlo k možnosti parlamentní kontroly. Ale jinak dávám tedy zapravdu paní kolegy Kyni Holmajerové, eh, protože mm, skutečně eh, společně eh, s Erasmem právě i ta rozpočtová dá, pomoc dává určitou tvář Evropské unii a my bychom skutečně chtěli, abychom mohli prezentovat co možná nejtransparentnější účty. Čili v tomto ohledu očekávám, že pozměňovací návrhy mých kolegů pomůžou zlepšit to, co jsme již udělali a rozhodně budeme pokračovat v dialogu s komisí, abychom i jim mohli pomoci. Je třeba také pochopit, že ta nová etapa při budování Evropské vnější služby znamená, že jsme tak trochu zneklidnění, co vlastně přinese ten nový systém a zda se nám skutečně podaří zlepšit E, ten kontrolní systém, aby nám právě toto zlepšení neunikalo tím, že se teď budují nové struktury. Děkuji, uvidíme se odpoledne.